zabít jedno to je. jedno ZPP. E Dobrá, děkuji. Ukončuji hlasování. Schváleno. Další bod je eh, námitka v pravidlu 106 ehm, eh, GM kokořice 106 eh, a NK603 T25. Spravodajem je Bert Stajs. Ano? Tak pardon, musíme hlasovat o bodu 13 a 14 společně. To je um, za to stejnou kukuřici, to musíme hlasovat eh, předtím. Usnesení, tady byl zpravodaj Silvín Godin. Tady máme usnesení. Um, ehm, mm, usnesení. Tady máme návrh usnesení, které bylo nepředložen Silví Godin. Ehm, zahuji hlasování. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o e, e, návrhu Bastaj s Vilem Barbaš, e, Eleonora Evi. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Dobrá, končuji hlasování. Bylo to přijato. A teď přejedeme jako do 15. Jde o transparentnost, zodpovědnost a integrity evropských institucí Evropské unie. E, zpravodaj Nes Childes. Začneme hlasovat o konvenční návrhu číslo 1. Jedna, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijatost? A teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 6. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Věříme. Končuji hlasování. Zamítnuto. Poznací nás 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Poznací návrh 13 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Poznací návrh 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Poznací návrh 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Poznací návrh 16 pro Proti? Zdrželi se. Uvěříme? Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. 14. Pro. Proti zdrželi se, přijat. 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 21 ve dvou částech. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. Tři. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 23. Pro. Proti Zdrželi se? Přijat. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 30 pro, proti, zdrželi se přijat. 31 pro, proti, zdrželi se přijat. 32 pro, proti, zdrželi se přijat. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 34 má dvě části, nejdříve v první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijatá. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. 35 pro, proti, zdrželi se přijat. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 38 pro, proti, zdrželi se přijat. 41 pro, proti, zdrželi se přijat. 42 pro, proti, zdrželi se přijat. 43 pro, proti, zdrželi se přijat. 44 pro, proti, zdrželi se přijat. 45 pro, proti, zdrželi se přijat. 46 pro, proti, zdrželi se přijat. 48 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 má dvě části. K první části, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijatá. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Il voto è chiuso. Končím hlasování. Zamítnuta. 47. Je to ústní pozměňovací návrh za ECR. Máte výhrady proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou výhrady. Máte výhradu? Ne, takže žádná výhrada. Budeme hlasovat o 47. s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdrželi se přijat. 49 pro, proti, zdrželi se přijat. 59 pro, proti, zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. 62 pro, proti, zdrželi se přijat. 69 pro, proti, zdrželi se přijat. 50. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zkontrolujeme elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 52. 52 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. 54 má dvě části. K první části, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. 55 má dvě části. K první části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Avete votato tutti? Il voto. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 58. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Já bych řekl, že je to přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 63. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Zkontrolujeme to. Avete votato tutti? Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. 64. Má tři části. K první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Třetí část pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuta. 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní návrh stanoviska, po, tomto, po této změně hlasujeme elektronicky, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je přijato jednohlasně. Samozřejmě, že mm, blahopřeji Nese Childress, ehm, zpravodajce neboli navrhovatelce v tomto případě. Can I ask to hold... Uh, Vás tedy požádat, mohu požádat uh, členy a respektive všechny, koho nezajímá příští bod, aby laskavě opustili tuto místnost. Prosím. Ještě jednou bych rád požádal všechny, kdo nemají zájem o příští jednací, je příští bod, bude to bod číslo 16 a je to Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu za rok 2016 a e, dovolte, abych okamžitě dal slovo Andreji Kovačovi jakožto navrhovateli. Já mnohokrát, pane předsedo, děkuji. E, vážení kolegové, já se vynasnažím rychle vysvětlit hlavní body, kterých se tady dostýkám. Jak víte, e, tento Eh, eh, tento výsledek tohoto průzkumu byl eh, publikován před několika dny a kromě pokroku v ekonomické politice má také sledovat pokrok ke cílům Evropy 2020. Ale bohužel tady pokrok v některých oblastech byl v posledních letech velice omezený a proto si myslím, že je velice důležitý, abychom zopakovali náš závazek toho dosáhnout. Evropa musí prokázat svým občanům, že má velice solidní solidní strategii a že nechce jenom urychlit oživení, ale že se chce vrátit také k dlouhodobému udržitelnému růstu. E, Cíle strategie Evropa 2020 nic nestratili na své aktuálnosti a pořád to může být vhodný rámec pro podporu e, růstu a pracovních příležitostí. Poučení e, z chyb Lisabonské strategie byly základem pro tuto komplexnější strategii, která v současné době uprostřed tohoto cyklu se musí znovu nastartovat. Po několika letech eh, krizového řízení se zase postupně vrací růst a proto jsou podmínky dobré proto, abychom se nadále zaměřovali na dlouhodobou eh, vizi pro Evropu. Je důležité, abychom se znovu podívali na Evropu strategie eh, Evropa 2020, abychom to zapracovali do procesu evropského semestru, abychom mohli pořádně sledovat pokrok k nezávazným kvantitativním kvantitativním cílům Evropy 2020, abychom zajistili jejich lepší implementaci. Ekologické a zdravotní aspekty musí sehrávat významnou úlohu v procesu evropského semestru a to proto, že to jsou udržitelné vyhlídky pro růst a investice právě v této oblasti. Obecně podporuji nový přípust, přístup komise zaměřovat se na klíčové priority, ale zároveň musíme myslet i na to, že ozelenění e- ekonomiky a investování do efektivnějších zdravotnických systémů zvýší naší konkurenční schopnost, zlepší zabezpečenost dodávek a také eh, zdraví a prosperitu evropských občanů. Evropský eh, semestr je velice klíčovým nástrojem pro eh, nepotřebné strukturální reformy. Environmentální a zdravotní aspekty bychom měli pokládat za takové, které přispívají k širším cílům strategie Evropa 2020 a mají ekonomický potenciál pro tvorbu pracovních příležitostí okolností. E, čísla jasně ukazují, že i během let recese zaměstnanost právě v těchto sektorech stoupala. Výsledky rozhodnutí zjednodušit evropský semestr se projevily v tom, že tady jsou i aspekty ekologické a zdravotnické v doporučeních pro jednotlivé státy a ty se velice snížily, protože dřív jich bylo 41, to bylo v roce 2014 a teď je jich jenom 14 a to jsme v roce 2015. Nicméně je jasné, že to nesouvisí s dostatečným pokrokem příslušné politické oblasti. Realizace tohoto, těchto doporučení velmi často byla docela chabá, protože ta doporučení byla příliš vágní, nebo se zaměřovala pouze na, příspě, na příspěvek pro ekonomi, eh, eh, ekonomických, eh, pardon, zdravotnických a environmentálních aspektů fiskální udržitelnosti. Proto vítám, že komise chce zahájit podporu k tomu, aby se zajistila konvergence a benchmark benchmarking na cestě k sociálním ekonomickým ukazatelům. Tím pádem bychom se mohli také dostat k tomu, aby země se k eh, tomu více přihlásily a aby se nesnažili jenom krátkodobě škrtat, aby uspůsobili své rozpočty, nicméně by nepřihlíželi k dlouhodobým efektům. Tyto ukazatele musí být solidní základnou pro doporučení a mezi jiným musí například řešit také cíle eh, v rámci agendy 2030 pro udržitelný regionální rozvoj a také cíl, který byl stanoven v současné legislativní iniciativě, jako je oběhová eh, ekonomika, celý balíček, který se jí týká. Nakonec bych chtěla říct si několik slov. Proč si myslím, že právě zdravotnictví by mělo mít větší pozornost v rámci evropského semestru? Všichni víme, že Evropská unie má omezené kompetence právě v této oblasti, ale realita nám ukázala, že lepší spolupráce je velice zapotřebí a to právě v tomto sektoru, aby bylo možné možné přispívat k eh, eh, růstu a zaměstnanosti. Proto právě tady potřebujeme velké výsledky a proto je tady ještě velký prostor, prostor abychom snižovali divergenci v této oblasti. Tady bych skončil a rád bych si samozřejmě poslechal kolegy, stínové zpravodaje, eh, co mají na srdci, co by řekli k této záležitosti, abychom mohli společně koordinovat další kroky. Děkuji a nyní můžeme přijít, přestoupit k stínovým zpravodajům. První bude pan Zurino za STE. Pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval zpravodaji za jeho práci a chtěl bych potrhnout a zmínit ještě tři body. Jednak něco ke sdělení komise, potom ke zprávě zpravodaje a pak ještě další věci k sdělení komise. Tady jde o sociální a ekologické aspekty, aby byly silněji zohledněny, to dosud nenastalo. Chtěli bychom pracovat eh, na eh, rovnoceně, chceme si podělit o poznatky. Jde totiž o eh, začlenění sociálních aspektů a aspektů ekologických, ale velice důležitá věc a to platí pro všechny dokumenty evropského semestru. Důležité je tedy, aby byly předloženy konkrétní návrhy. Například návrhy týkající se u energetických úspor, a další. V oblasti v této zprávě se zpravodaj soustředuje na nejdůležitější aspekty jsou tady cíle EU 2020, úspory energie, trvalý udržitelný růst a větší e, zohlednění aspektů zdravotních. Kromě toho musíme ještě překročit tyto hranice. Zdá se mi, že je to pořád ještě omezené. Musíme také vzít v úvahu to, v jaké době dnes žijeme. COP21, e, problematika e, uprchlíků a podobně. Myslím si, že tady je možné vytvořit další stimuly a mm, rozpracovat další témata, kterými by se Evropská unie měla zabývat. Evropa v 21. století potřebuje eh, zelené hospodářství, ale pro tento kompromis eh, potřebujeme témata, která budou ještě obsáhlejší. zohlednění aspektů ekologických, sociálních. To nemluví proti zaměstnanosti, naopak eh, to znamená větší eh, zaměstnanost. A proto je tak důležité, abychom se zabývali aspekty, které souvisí s ochranou životního prostředí. A v těchto dokumentech Evropské komise eh, musí být také zakotvena perspektiva po období 2020. A Mnohé ze zdravotních eh, aspektů eh, už překračují eh, horizont 2020. A takovéto úvahy tedy musíme do toho zapracovat také. Myslím si, že je velice důležité, aby se to objevilo v naší zprávě, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na nejdůležitější aspekty a to jsou úkoly druhého evropského semestru. Děkuji. A teď pan Faria. Dobrý den, prezident. Předsedo. Nejprve bych také chtěl poděkovat zpravodaj panu Kovačevu. Ehm, gratuluji mu k této zprávě, odvedl velice dobrou práci, když eh, předložil tuto zprávu. Text, tak jak byl předložen, je velice obsáhlý a musím říct, že to vlastně odpovídá mému názoru a všem eh, ve všech bodech, které byly eh, navrženy. A myslím si, kdybychom se méně koncentrovali na greening eh, ekonomiky v Evropské unii, tak by to znamenalo, že evropská ekonomika by byla příliš málo konkurenceschopná. Bylo by tady příliš málo stimulů. Myslím si, že toto musíme jasně dostatku předu. Potřebujeme analýzu a e, měli bychom se e, tím podrobně zabývat a využít všech strategických nástrojů, které máme na evropské úrovni a měli bychom řádně využít. A také na národních e, úrovních by měly být vytvořeny příslušné nástroje. Myslím si, že toto pak povede úspěchu, zvláště když se budeme věnovat jednotlivým cílům trvale udržitelného růstu a e, vývoje do roku 2020. Musíme pracovat e, účinněji, jednotlivá propojení a sítě musí být hustší, tak jak to už prezentoval můj kolega. Ale také potřebujeme účinnější výrobní procesy, zdroje, kterých je málo, musíme využívat smysluplněji, protože jen tak budeme schopni vytvářet další pracovní místa, která budou pak i udržitelnější. Tato analýza o růstu nás staví před strukturální problémy, které budeme muset vyřešit. Systém vzdělávací a také systém eh, odborného vzdělávání musí být reformován. Eh, to že tady chybí v určitých oblastech pracovní síly na trhu práce, například chybí inženýři. Tady musíme ekonomice eh, na pomoci, musíme pokrýt eh, její potřeby. Jsou tu univerzity, které musí úžejí eh, spolupracovat s jednotlivými institucemi, které se zabývají odborným vzděláváním. A také musíme modernizovat eh, systémy zdravotnictví. Tady plně souhlasím se stanoviskem zpravodaje. Také musíme poukázat na to, že že jsou zdrojem pro vytváření dalších pracovních příležitostí a že je to jeden z nejdůležitějších zdrojů pro eh, občany Evropské eh, unii, který máme k dispozici. Ještě bych chtěl doplnit, že tak, jak už řekl zpravodaj, nebude stačit, abychom mysleli jenom v dimenzích investic, ale musíme posilovat i sociální aspekty e, a aspekty, které souvisejí se zdravotnictvím, protože to všechno pak vede k trvale udržitelnému e, vývoji. Musíme mluvit o daňových úlevách, přemýšlet o inovacích, zvláště e, na poli ozelenění ekonomiky. A toto všechno by znamenalo, že se podpoří další průmyslová větví ekonomická odvětví. Také sociální ukazatele, eh, to je něco, čemu musíme věnovat větší pozornost, protože existuje nebezpečí sociálního vyloučení a eh, toho, že budou chudnout určité vrstvy společnosti, eh, musíme silněji zohledňovat právě tyto sociální aspekty. I tady potřebujeme silnější konvergenci na úrovni Evropské unie. Jinak se zcela připojuji k tomu, co říkal kolega přede mnou. Děkuji. Pan Šlek. Děkuji, pane předsedo. Budu pokračovat chorvatsky. Zahvaljujem eh, izvjestelju Kovačevu na nacrtu mišljenja. Chci poděkovat panu Kovačevovi už nám to funguje. Tak chci poděkovat panu Kovačevovi. Ohledně evropského semestru mohu říci, že podporuji vše, co se bylo řečeno. Chtěl bych zúraznit několik prvků. Cirkulární ekonomika je velice důležitá. Legislativa o e, řízení odpadu, odpadovém hospodářství a také o snižování energetické závislosti. Já podporuji udržitelný růst a konkurenceschopnost. Musíme podpořit eh, úlohu občanské společnosti. Co se týče hodnocení evropského semestru, měli bychom hodnotit efekt klimatických změn a plány strukturálních eh, reform tak, aby jednotlivé politiky mohly fungovat synergicky. Občanská společnost by měla získat silnější hlas. A já bych chtěl zdůraznit, že zdravotnictví není patřičně zdůrazněno. Členské státy by měly podporovat reformu vzdělávání a chytré specializace, což bude snižovat nezaměstnanost a vytvářet pracovní místa a také to bude stimulovat růst. Evropský nástroj by v tomto měl být stimulující. Děkuji. If, uh, no Přesně dost kolegů ještě k tomu promluvit, nezdá se. Nikoho alespoň nevadím. Předám slovo panu Jonko Deskovu za komisi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Chci vám poděkovat za zájem o toto téma, o téma evropského semestru, tak jak jej vyjadřil zpravodaj. Vítáme mm, tuto pozornost v DG pro životní prostředí se tímto zabýváme, spolupracujeme s DG Ekfinem a se sekretariáty, sekretariátem generálního terníka. A od loňského roku se zaměřujeme úžeji na makroekonomickou stabilitu a růst. Z legitimních důvodů komise si přeje lepší implementaci doporučení také v kratším e, časovém údobí. Jak už jsem řekl, jsme přesvědčeni a také máme studie, které to prokazují, že politiky zaměřené na životní prostředí podporují růst a pracovní místa, například správné nastavení Eh, environmentální fiskální zátěže může také pomáhat na pracovním trhu a my tato eh, data a tyto studie poskytujeme členským státům. Naše služby na tom pracují. V tomto roce 2015 a také v příštím roce 2016 Eh, budeme mít ehm, doporučení pro jednotlivé státy ohledně životního prostředí. To bude v těch jednotlivých zprávách pro jednotlivé členské státy, které pak budou tedy nasměrované do jednotlivých členských států. My tedy spolupracujeme s členskými státy, máme přímo skupinu, která se tím zabývá a snaží se zajistit zlepšení přispění Eh, životního prostředí do evropského semestru a obráceně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou předám slovo zpravodaji, aby mohl uzavřít diskuzi. Děkuji mnohokrát všem kolegům, kteří přispěli k této zprávě. Všechna témata, která jste zdůrazňovali, jsou důležitá a společně myslím, že se nám podaří dosáhnout dobré zprávy a dobré doporučení, eh, aby se to zabývalo jak sociálních, eh, ekologických prvků, migrace, eh, vzdělávání, aby lidé měli lepší vzdělání ohledně energetiky, více zelených pracovních míst. Velice rád jsem to slyšel od komise, že mají e, skutečné údaje o těchto politikách, že tedy tyto politiky umožňují získávat zelený nebo vytvářet zelená pracovní místa v členských státech. Neměli bychom skrývat, jak už říkali kolegové, to, že zdravotní otázky nejsou dostatečně zohledněny je cílem některých členských států snižovat eh, ta doporučení, omezovat eh, doporučení jednotlivým členským státům a předcházet tomu, aby komise poskytovala takováto doporučení v dané oblasti. Myslí si, že to je otázka subsidiarity pouze, které se má věnovat jen členský stát. Já si ale myslím, že bychom měli toto podpořit a, a zdůraznit silněji tu složku zdraví v evropském semestru. Ještě jednou vám tady všem děkuji a budu se těšit na spolupráci. Thank you to you. Děkuji vám a domnívám se, že teď musíme eh, přerušit schůzi na několik okamžiků, protože Eh, čekáme na zástupce komise k příštímu bodu. Ale než uzavřu rozpravu k tomuto bodu, chtěl bych vám eh, připomenout, že termín pro eh, pozměňovací návrh je 12. prosince pouze v angličtině, protože, jak víte, vždycky narážíme na časový problém. Hlasovat ve výboru Envy budeme eh, hlas, eh, na příští řádné schůzi 21. Června, eh, ledna promiňte, a hlasování ve výboru Ekon bude v únoru a na plenárce v březnu. Mnohokrát děkuji a teď budeme muset několik minut počkat, než se sem dostaví zástupci komise a pak zase zahájíme. five o'clock. Tak máme pět hodin večer a můžeme jak zahájit projednávání dalšího bodu. Je tedy otázka, kterou položili členové parlamentu eh, Evropské komisi a můžeme tedy přistoupit k projednávání bodu provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Vyměníme se názory s komisí, vděčíme, jsme jim vděční za to, že tady jsou. Budeme hovořit o provádění eh, právních předpisů v současné době. Eh, hned bych chtěl eh, udělit slovo komisi na odpověď. Je tady paní Marian Venning, které děkujeme za to, že jsem přišla a myslím si, že můžeme hned začít první odpovědí. Děkuji, eh, pane předsedo, a dobrý večer vám všem. Eh, k prvnímu dotazu. Naše odpověď zní takto. Komise neměla možnost se seznámit s posledními plány eh, vlády Spojeného království ohledně eh, čistého ovzduší v souladu s směrnicí o kvalitě vnějšího ovzduší, ale viděli jsme určitou aktuální informaci o obecné úsilí snaze v této Eh, oblasti a to jsme dostali od úřadu ve Spojeného království. Jak víte, eh, plány mají být finalizovány do konce tohoto roku a čekáme tedy na finální verzi těchto plánů vlády Spojeného království. A protože jsme to nemohli ještě posoudit, nemůžeme mít ani důvěru, že tyto plány už zajistí opravdu dodržování všech předpisu. E, pochopili jsme, že to bude pokrývat 38 zón, kde byly převýšeny e, limity e, oxidu dusíku, přičemž někde ty mezery, pokud je o dosažované limity nebo přesahované limity, jsou značné. Proto předpokládáme, že my to potom posoudíme, do jaké míry teď už to bude v pořádku, jakmile nám to bude sděleno. Také je tady návrh zřejmě ohledně eh, plánu, jak zajistit patřičné dodržování eh, všech norem i v jiných zónách a tam bude termín do roku 2025. Eh, v současné době tedy se nám zdá, že hlavním bude rámec pro nové zóny čistého vzduší a intenzifikuje se také úsilí, aby se více uplatňovaly takové, taková vozidla, která mají mimořádně nízké emise a elektrická vozidla pravidla. Očekáváme také, že se vláda zaměří na snižování znečišťující látek ovzduší. Zatím to nebylo kvantifikováno. Komise samozřejmě se bude moci vyjádřit až ke konečným plánům o kvalitě ovzduší, které mají být předloženy do konce roku. A zatím máme tedy pochybnosti o tom, zda opravdu bude možné dosáhnout všech limitních hodnot do roku 2025, což je vlastně 15 let poté, kdy příslušná směrnice vstoupila v v platnost. A e, proto tedy nám jde o to, aby to období, kdy jsou e, limity přesahovány, bylo pokud možno co nejkratší v souladu s tím, co je stanoveno ve směrnici. Děkuji. Děkuji a myslím si, e, že teď se můžeme zeptat tazatele, zda by rád zareagoval na tuto odpověď komise. Si myslím, že Nejprve musím um, um, omluvit Ence, který se nemohl dnes dostavit a komise už naznačila, že jeho aktualizovaná informace už dorazila do konce roku, se eh, pak ještě věci očekávají, protože jinak by to vedlo k tomu, že pak by článek 23 nebyl brán v potaz a to by v nejhorším případě mohlo vést k řízení pro porušení eh, závazků, takže to, proto se ta otázka v velké části už vyřídila. Thank you very much. Eh, děkuji vám mnohokrát a nyní můžeme přejít k panu Pelicínemu. Eh, dovolte, abych požádal komisi, aby zodpověděla jeho dotaz. Týká se to e, část P a je to řízení pro nedodržování, pro porušování směrnice, je to otázka číslo čtyři. A jsou to noxy, tedy oxidy dusíku z dýzlových motorů. Eh, nejprve dovolte, abych připomněla, že existuje povinnost členských států, aby dosáhly limitních mezních hodnot, eh, které jsou stanoveny v rámcové eh, směrnici pro kvalitu ovzduší. Je tady povinnost tedy nikoli prostředku, jak toho dosáhnout, ale výsledku a plus eh, ke zdrojům emise eh, eh, jsou tady také standardy pro produkty a kromě toho členské státy mají k dispozici celou řadu dalších opatření, jak dosáhnovat cílů legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, například ekonomické nástroje. Všechno to se dá dělat tím, že se řeší i emise z jiných sektorů. A proto v souvislosti s tím, že to má důležité dopady na zdraví, komise i nadále bude bude pokračovat ve svém úsilí, aby dosáhla plného uplatnění právních předpisů v oblasti ochraně životního prostředí. Pokud se eh, přesahují tyto mezní hodnoty eh, oxidu dusíku od roku 2010, pak musíme říci, že to má zejména v městském kontextu co dělat s dopravou a konkrétně s dýzlovými motory. A jak se nedávno potvrdilo, právě tam jsou emise větší, než kolik očekovali Euro 5 standardy. Pokud je rok 2030, což je časový rámec, který, posu- eh, který bere v úvahu návrh komise pro revizi a pro příští směrnici, aby bylo možné opravdu provádět patřičné texty emisí, musí se dělat v reálných podmínkách, tak aby se, se skutečně mohlo vycházet z původních předpokladů, které byly v původní analýze, na které vlastně eh, tato revize NEX spočívá. Děkuji. Děkuji. A pan Sýp. Pane předsedo, já jsem se konkrétně ve své otázce soustředil na následující věc. Když se počítají eh, limity nebo vůbec úroveň emisí a znečištění životního prostředí a konkrétně ovzduší, pak se to dělalo s tím, že jsme se opírali o určité standardy i e, týkající se emisí z dopravy, e, týkající se těch eh, vozidel, které mají naftové motory. A to, co vidíme v poslední době v souvislosti s touto věcí, nasvědčuje tomu, že emise, které se eh, uváděly, eh, uváděly se nižší, než které jsou ve skutečnosti v silničním provozu. A v této souvislosti e, musíme vyslovit e, podezření, že celkové množství e, emisí z tím, z vozidel s, těho, s tímto typem motoru je vlastně několikrát vyšší, než kolik se teoreticky počítalo na základě výzkumu a na základě prohlášení, která se uváděla v souvislosti s konkrétními vozidly s těmito motory této souvislosti nám připadá, že zejména ve městských oblastech eh, úroveň emisí z dopravy, což je velice důležitá část celkových emisí je skutečně o hodně větší, než jak se to počítalo pro jednotlivé členské státy. A proto se tedy ptám, zda z tohoto titulu členské státy nebudou um, mít nějakou konkrétní odpovědnost, nebudou na ně uveleny nějaké restrikce nebo povinnost, aby splnili um, uh, tyto normy, nebo za nebudou pohnány jaksi z odpovědnosti za nedodržení těchto norm, za to, že tady ty emisí se ve skutečnosti byly vyšší, než se původně počítalo. Zkrátka, to už je jaksi další úvaha, která vyplývá z toho, tvrzení nebo z toho prohlášení, že určitá skupina motorů, konkrétně naftových motorů, mají ve skutečnosti daleko větší emise, než jak se to de- deklarovalo v technické dokumentaci. A to nás tedy zajímá, tedy nejenom to, co si členské státy připravili, jakožto svůj národní program snižování emisí, pro, které znečišťují vnější ovzduší. Zajímá nás tedy to, jak to bude s těmi skutečnými emisemi. Teď nevím, jak je to, eh, jak jestli chce někdo z členů, pan Ekaut. Já mám k tomu jenom jeden dotaz protože eh, samozřejmě, že se tady tato záležitost zmiňovala a my pořád víme, že se provádí i parlamentní přeskum eh, rozhodnutí, které bylo učiněno. A proto bych se chtěl zeptat, zda byste nám ve své analýze mohli sdělit, jaké jsou také ty faktory vysoké schody, jak to ale 2,1 a pak to má být 1,5, tak to rozhodla rada. Což znamená, že u automobilů momentálně měníme vlastně standardy eh, z 80 na 120 eh, v dlouhodobě. A co si myslíte, že budou eh, důsledky přesahování emisí oxidů dusíku pro články Čínské státy od roku 2020 a do roku 2030, protože to má velké tady důsledky a nám tady chyběla právě perspektiva DG pro životní prostředí. Ale zajímala by mě eh, vaše eh, analýza a vaš důsledků těchto vysokých, nově nastavených tedy faktorů eh, schody pro do, kvalitu ovzduší. Mají jsou nějaké další dotazy? Nikoliv, tak v tom případě zase dáme slovo komisi na odpověď. Děkuji, pane předsedo jak již komise jasně ukázala ve svých různých prohlášeních. Rád bychom viděli žádostivější cíle a věříme, že je velice správné a nezbytné eh, přispět ke snížení emisí. Jak jste sami eh, viděli, eh, jsou to snížení emisí tady ve srovnání s tím, jak vypadá situace teď o víc než polovinu a myslíme si, že toto bude bude mít velmi významný dopad také na kvalitu eh, ovzduší a na úroveň emisí. Eh, nemám tady žádná čísla po ruce eh, přímo o těchto emisích, ale můžeme říci, že se velice přibližujeme a možnost systém, kdy členské státy budou moci eh, dostat mm, hodnot eh, roku 2020, co se týče eh, kvality ozduší. A jak jsem už říkala předtím, je tady, je tady nutné um, dodržet tyto standardy a proto um, důležité jsou výsledky a netolik um, prostředky. Což znamená, že emise, které stále eh, pocházejí z těchto vozidel, by mohly být nějakým způsobem kompenzovány jinými opatřeními. A už jsem ta opatření zmiňovala, když jsem říkala, eh, že se musíme podívat také na možnosti eh, v městských v městech a také jiné ekonomické nástroje a, nebo jakékoliv jiné a jiná opatření, která členské státy um, mohou napadnout. Na 2000, cíl 2030 ovšem Toto hraje daleko menší roli. Vlastně si nemyslíme, že do té doby kvůli změnám Bojzového parku, e, to bude mít jiný dopad ve 2030, tedy tento cíl e, snížení emisínek. Děkuji. A teď můžeme pokračovat s um, první otázkou druhé skupiny. E, řízení pro porušení závazku obecně. E, otázku položil na kolegy, kolegyně Katrin Weber a dává mi okamžitě slovo. A komise může e, i hned odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Ano, souhlasíme s tím, že je tady potřeba velmi sledovat um, um, provádění směrnice o um, kvalitě ovzduší eh, ze strany členských států a mezi nástroji, které máme k dispozici, eh, jsou zjevně řízení pro porušení eh, závazku. První skupina případů už od roku 2008 tím zabýváme. Tady se díváme na porušení eh, limitních hodnot eh, eh, PM10 už jak vlastnosti od roku 2005, takže jsou aplikovatelná pod hlavičkou dřívější směrnice. A viděli jsme, že tady opravdu došlo k za, tady byla vyvinuta velká úsilí, úsilí, která jsme vynaložili, protože to bylo, začlenovalo posouzení 17 členských států. A když jsme sledovali to, jak eh, bychom eh, se k tomu mohli postavit, co se týče řízení pro porušení závazků, tak jsme viděli, že v těchto řízeních to bylo 80, eh, Rakousko s tím se dodrželo závazky, takže se nešlo k soudu, ale pak tam byly čtyři země, které, byly, které nedodržely tyto limitní závazky a proto se vedlo s nimi řízení, ale v té době Ehm, tento rozsudek se eh, týkal minulých ehm, porušení závazku a to znamenalo, že bylo velice obtížné eh, se vyrovnat se strukturálními aspekty, které by umožnily použít tyto rozsudky k tomu, aby ehm, eh, byly postihovány ty země i později a proto komise udělala přeskum své strategie nejen proto, abychom se zabývali překračováním těchto limitních hodnot, ale také nedostatečnými opatřeními, která by vedla k snížení snížení těchto eh, emisí. A proto jsme přišli s novým řízením pro porušení eh, závazku standardů. Ehm, to tenkrát se daleko více potřebovalo, protože toto je velice komplexní otázka. Rovněž ehm, je to něco, co je ehm, má veliký rozměr a nemělo by to být podceňováno protože je zapotřebí mnoha eh, lidí, eh, kteří by se, zabý, zabývají, eh, zabývají mnoha případy překračování limit a to platilo pro 17 členských států a byla tady celá řada různých plánů, které jsme dostali a které měly prokázat, že nedochází k překračování limitů. Téměř ve všech případech mm, Eh, tam eh, jsme obdrželi stanovisko a komise už eh, vedla k soudu Bulharsko, kde situace je nejvíce závažná v porovnání s ostatními zeměmi EU. Ve světle zkušeností, které jsme udělali v minulosti, si myslíme, že je nevyhnutelné, aby soudní dvůr validoval tento nový přístup, který jsme zvolili a pokud to tak bude, tak eh, eh, rozsudek bude takovým průkazem do budoucna a to nám umožní pokračovat eh, i s ostatními členskými státy, které budou se dostanou k soudu pro převedeny k soudu. Ale jak již eh, zdůraznil eh, kolega, eh, tak ty kroky komise nebyly omezeny jen na PM10, protože než vstoupila toto v platnost v roce 2010, tak se, se zabývali také vymáháním stejně obsáhlým způsobem a protože se víme, že je tady velmi vážná situace ve Velké Británii, tak tento případ byl, myslím, že se zabývali jako s prvním, ale zároveň jsme sledovali i případy, ke kterým došlo i v ostatních členských státech. A šetření, e, taková pilotní šetření byla teďka startováno e, v případě států, e, které překročily tyto limitní hodnoty a tato skupina, ta znamená 17 členských států, mezi nimi dvě, dva státy, dva případy už byly uzavřeny, protože začaly dodržovat standardy, ale proti tomu tady máme šest Eh, zemí, eh, které jsou teď v rámci eh, řízení porušení závazku, takže byly už vydány, zaslány dopisy a ty jejich reakce či odpovědi se teď přeskoumávají. Paní Barta. Děkuji. Děkuji za vaše odpovědi. Myslím si, že Eh, tady asi nebude žádný poslanec z toho parlamentu, který by nebyl eh, eh, žádán nebo dotázán svými povoliči. Co děláte se všemi těmito zákony z minulosti, když ty to nejsou vymáhány? A já si myslím, že je to mm, pro nás velice frustrující že legislativa teď už z roku 2008 a pořád ještě mluvíme o tom, že učiníme kroky, mluví se o tom či onom a mluvíme o řízení pro porušení závazků. Já si myslím, že je to příliš pomalé. Kdybych byla eh, venku někde, mm, eh, tak bych eh, najednou by mě někdo mm, mohl se oslovit. A myslím si, že členské státy se často to vyprostí a i když nedodržují závazky, řeknou si, to je v pořádku, ono to mm, bude trvat třeba rok nebo tak, než ten dopis dorazí a potom ještě bude trvat další roky, než se to ukončí. A zajímalo by mě, Chtěla bych slyšet, eh, vyslechla jsem si to, co jste říkala o lidských zdrojích, že tady je zapotřebí hodně lidí, ale kdybyste byli e, policisté, e, komise byla jako policisté a kdyby tady byla legislativa schválována, schválována v členských státech, tak byste možná měli k dispozici nástroje pro to, abyste odvedli svou práci, než že byste se spolehali na to, že to udělají členské státy. A Tady pořád mluvíme o dodržení eh, standardů, eh, ale eh, takhle to ne, ne, zákon nefunguje. Potřebujeme se postavit tvrději a musíme zajistit to, aby ti, kteří toto nedodržují, mluvíme tady o nemám vlastně jinou volbu, než dýchat vzduch v místě, kde žijeme. A to je velice pomalá eh, mašinérie. Pro nás to je velice frustrující. A ještě bych se chtěla k tomu vrátit a zeptat se, jestli je nějaký způsob, eh, jak by komise mohla se nepohnout v této věci rychleji. Vím, že tady máme eh, ne, ne, a musíme projít všemi těmi trilogy a diskusemi e, a všechno to, k čemu jsme se e, e, zavázeli a se dopracujeme k poslední dohodě a potom se nějak budeme procházet dalšími deseti lety. Ono je to nesmírně frustrující, myslím, pro nás všechny. E, jako pro poslance, protože my se setkáváme s voliči regulérně a to je něco, e, co s tím se setkávám neustále, kde se mě ptají, proč nejste schopni vymáhat legislativu, kterou jste schválili. Děkuji. Please. Prosím. No, víte, každý chápe frustraci. Je to také proces, který se musí řešit zásadním způsobem. Já jsem se snažila vysvětlit, že se jedná 17 členských států, eh, stovky eh, případů s nějakým přesahnutím limitů a stovky plánů, které musíme hodnotit. A samozřejmě, že musíme postupovat takovým způsobem, abychom měli šanci eh, své jednání zdůvodnit před soudem. A proto tedy musíme zajistit, že v tomto procesu všechno bude tak, jak má a vynakladám na to všechny zdroje. A to proto, aby v případě, že to půjde k soudu, abychom ten spor vyhráli. Takže je to spousta právnické a technické práce, která eh, připravuje cestu pro naše další eh, kroky. A pak samozřejmě můžeme jednat. Víme, že některé procedury prostě nejsou v našich rukou, my je nemůžeme změnit. Musíme eh, tyto postupy, tak jak byly schváleny před mnoha lety, dodržovat. Ale ano, mezi některými lidmi i mezi veřejností mm, se může vyskytovat frustrace. Ale to neznamená, že bychom se nějak zastavovali před eh, Ehm, žalobami za porušení smluv. Jsou tu i jiné věci, které když vidíme, že členský stát už jaksi mm, porušil ty limity nebo že mu hrozí to nebezpečí, tak eh, s nimi pracujeme v úzkém styku a diskutujeme s nimi nebo alespoň s jejich zástupci, eh, zástupci regionů, měst, co s tím lze udělat takže tu vede celý velký paralelní proces, jehož cílem je zajistit, že i ty možné větší přesažení limitů eh, ustanou. A, a tímto bychom tedy zaprvé zajistili, že nebude docházet k tomu porušování limitů a že lidé budou mít bezpečnost, že Eh, bezpečí, že, že dýchají čistý vzduch a za druhé nebudeme muset podnikat celý ten velice eh, eh, složitý, dlouhý proces vedoucí až k soudu. Jak už jsem říkala, některé členské státy pak splnily požadavky a my věříme, že se to může stát i u jiných členských států že to tak bude postupovat i v jiných tedy řízeních pro porušení. Takže se snažíme celý ten postup zrychlit tím, že vedeme ještě tedy paralelní takový proces. Děkuji. A přejdeme k otázce číslo 5. to je expozice částicíma ozónu. Je to otázka Fredrika Federliho, ale co ke paní Belder k tomuto bodu. Děkuji, pane předsedo. Co se týká těchto částic PM10, jak se o nich hovořilo, celá řada členských států ještě přesahuje limity ale už to někde mm, se mírní a můžeme říci, že ve většině členských států ty problémy se týkají eh, denních hodnot nebo ročních hodnot, takže to je také důležité probrat, protože eh, se eh, nejedná pokaždé o dva typy přesahování, ale o jeden což samozřejmě není uspokojivé, ale e, znamená to, že alespoň ty roční hodnoty mohou splňovat. Tento problém je nesmírně složitý v některých členských státech, je velice závažný, zatímco zkušenost jiných členských států ukazuje, že plnění těchto limitů e, lze dosáhnout, pokud jsou na patřičných místech přijatá opatření a e, tato ochrana opatření ukazuje, že ve většině členských států by mělo být dosaženo do roku 2020 plnění těchto limitů, a to tedy eh, ten nejzaší datum. Eh, komise už se obrátila na soud v těchto případech, eh, především proti Bulharsku, kde dochází k zejména vysoké expozici populace a také už se monitorujeme eh, situaci v jiných 15 členských státech, od kterých už jsme dostali další stanoviska a nebo eh, jsme jim poslali další dopisy a teď budeme pokračovat podle toho, co uvidíme, že ty členské státy dělají zda tedy členské státy nás svými eh, dalšími kroky vedou k závěru, že už nedochází k takovému to překračování limitu. Pak je to otázka ozónu. Ve směrnici eh, je jasně stanoveno toto. Je to, ten, mm, tento limit eh, pro částice PM10 je zde také tento cíl a tam je, tam je jak cíl tedy mm, tak další detaily, zatímco ozonu je tam jen cílová hodnota. A to samozřejmě poskytuje členským státům více flexibility v řešení problému. I, e, tom, i proto, aby e, mohli řešit e, ozon, který je vlastně přeshraničním problémem. Tato směrnice má velký význam, protože dochází k velkému eh, porušování těchto limitů v některých eh, případech eh, i tam, kde tedy jsou prekurzory ozónu. Členské státy potřebují mít jisto v tom, že těch že lze dosáhnout tedy toho snížení emisí, tak jak je žádáno, a tedy těch limitních hodnot. Nemusí se obávat eh, toho přezraničního komponentu eh, znečištění ovzduší. Děkuji, paní Merle. Paní Bade, tak ano, to navazuje na další otázku, jak efektivně a rychle pracovat s těmito zeměmi. A vidíme, že e, v tomto případě se jedná o regionálnější typ problému. Prostě potřebujete do, tohoto, do této snahy začlenit všechna ekonomická odvětví. Takže to není jen otázka vlády, centrální vlády nebo regionální zprávy. Prostě všichni si musí sednout dohromady. A vzhledem k tomu, že se na auto, který potřebujeme a který se pohybuje kolem nás, tak eh, bychom se měli snažit najít nějaké eh, eh, řešení. 20 členských států neplní. A pak mohou říct, no tak když všichni ostatní eh, neplní, tak proč bychom se měli zaměřovat zrovna na tuto věc? A to by bylo opravdu špatné. A, a myslím, že se to ukazuje, jak je toto důležité pro komisi a jak bychom mohli rychle postupovat v prosazování legislativy. Já jsem vás pozorně poslouchala, ale opět jsem u toho frustrovaná, protože uh, příliš mnoha lidem prochází, že příliš znečišťují a zdá se, že prostě nemáme nástroj na to, abychom rychle a efektivně to vyřešili. Abychom chránili lidské zdraví. Já si myslím, že kdyby někdo přišel s jedem, takže by se rychleji jednalo, ale protože to znečištění ve vzduchu není vidět, tak eh, to jde pomalej. Ale děkuji vám za odpověď. Já chápu, že to není zrovna nejjednodušší. Všechno, co děláme v Evropské unii, když se na to podíváme a vidíme, jakým způsobem se nedodržují zákony, tak to je opravdu věc, která je důležitá, e, musí se řešit. Prosím. Děkuji. Je 16, ne 20, ne, že by to byl zase tak veliký rozdíl a, a není to potom celý členský stát e, v těch případech. To je zapotřebí vyslovi, vysvětlit, protože se někdy jedná o takové ohnisko, ale e, nejedná se o celé území daného členského státu. A co se týče těch dalších prvků, ano, my ohledně toho e, řízení pro porušení se tím zabýváme a přemýšlíme, kde je zapotřebí začít, kde je tady největší ten problém, kde je největší porušování limitu, kde dochází k nejvyšší expozici. Já jsem se snažila vysvětlit a pokusím se to zopakovat, že se řídíme podle toho, jaké případy dostáváme, máme určité priority v tom, jak zpracováváme případy A musíme se nejdříve zabývat těmi nejhoršími problémy a pak teprve mm, těmi dalšími, ale opravdu je neignorujeme. My se na to díváme opravdu z mnoha úhlů velice komplexně. Děkuji. Otázka číslo 6. Um, ehm, zdravotní otázky eh, na pobřeží Domicio Flegreo a Agro Aversano, pan Pedicini. Thank you. Děkuji. Eh, to má několik komponent, tato otázka. Dovolte, abych začala od kvality ovzduší. Možná, že se někdy trochu opakuji, ale jenom proto, aby to bylo jasné. My posuzujeme údaje o kvalitě ovzduší, které nám poskytují členské státy. Děláme tak eh, každoročně. Například eh, údaje pro roku 2014 jsme měli dostat do září tohoto roku. A to je potom naše základna pro verifikaci toho, jak se právní předpisy provádějí. Současně, eh, pokud v současné době proti Itálii vedeme eh, právě řízení pro porušování závazků, právních závazků, týká se to PMT, tedy hrubších prachových částic a právě se to eh, já to samozřejmě italsky moc neumím, ale um, partly uh, Zkrátka, jedná se o oblast, eh, které se týká toto řízení pro porušování závazku. Eh, komise by chtěla připomenout, že členské státy mají povinnost také zkoumat a řešit veškerá porušování, která se týkají také rámcové směrnice o vodě a také komise sleduje, jak to provádějí členské státy. A nedávno právě navrhla, aby Itálie zařadila eh, v opatření proti chemickým eh, znečišťujícím látkám v říčních eh, povodích a mají to schválit členské státy do roku 2015, čili vlastně už se k tomu přibývá přibližujeme. A pak to má být zase v březnu 2016 předloženo komisi, aby tato mohla posoudit. Pokud jde o odpady, pak komise by chtěla připomenout, že soudní dvůr už vlastně eh, vyzral osuzující rozsudek proti eh, Itálie právě proto, že v kampánii nedodržovala eh, ustanovení příslušné komise a potom tam také nebyla příslušná zařízení pro likvidaci odpadů a také byla porušována ustanovení směrnice o zemních skládkách dávkách. Jak víte, orgány mají teď k dispozici veškeré možné nástroje pro to, aby mohly řešit znečištění z e, průmyslu, ať už se jedná o vnější ovzduší anebo o vodu. Pak příslušné státní orgány mohou stanovit doplňkové podmínky pro e, udělení povolení, e, které jsou ještě přísnější než ty, které vycházejí z nejlepších dostupných metod. A mohou tedy příslušné orgány potom požadovat, aby výrobní subjekty přijali veškerá opatření pro to, aby bylo plnění zaručeno. Nemáme nic konkrétního, pokud jde o směrnici znečištění z průmyslu týkající se litorare Domicia Flagreo a Agro Aversano, ale pokud jde jiných míst, která se uvádějí eh, v této studii, pak bychom měli poznamenat, že jsme zahájili proti Itálii eh, právě eh, řízení řízení pro porušování závazků, týkalo se to Taranta a e, ocelárny, která tam je. Ale jinak tady by se jednalo o jiné řízení pro porušování závazků, čili komise koná na různých úrovních tak, aby řešila všechny tyto otázky, kde máme za to, že dochází k porušování ekologických právních předpisů Evropské unie. Thank you very much. Pier Nicola Pedicini. Děkuji, Per Nicola Pedicini, děkuji vám, velice vám děkuji. Teď, když jsem poslouchal tuto konkrétní odpověď, tak eh, mi to připomnělo konkrétní událost Jsou to ale úplně rozdílné věci, vůbec to nemá staranda co dělat. A z našeho hlediska si myslím, že bychom si přáli, aby tady eh, byla eh, jaksi větší přísnost proti všem porušováním. Chtěli bychom trochu přísnější stanovisko. Myslím si, že eh, je třeba jednat, že komise musí jednat? Víte, tenhle ten systém, který je nyní využíván v území, eh, které je takto silně narušené, udržuje ten, tento problém místo toho, aby tam přitahoval nové zdroje. Evropa poskytuje nové zdroje, celý ten systém to ale udržuje a přitom ten problém tam zůstává a škodí to občanům. Takže ono nestačí se zabývat jen porušením smluv, to je něco víc a právě proto jsem žádal komisi pro, živ... Eh, pardon, výbor pro eh, životní prostředí, Eh, aby jel na misi. Já nevím, jestli se nám to povede, ale je důležité, abychom na vlastní oči viděli, co se tam děje. Ono se to nevyřeší, vážená paní ředitelko, to v roce 2015 ani do března 2016. Protože kdybychom všichni na vlastní oči viděli to, co jsem viděl já, tak bychom si uvědomili, že to je skutečně katastrofální záležitost a že na to nebude stačit eh, řízení pro porušení smluv. Thank you very much and, uh... Vám mnohokrát děkuji. Já nevím, zda si komise přeje ještě za to zareagovat. Nepřeje. V tom případě můžeme přistoupit eh, k dalšímu bodu. Eh, je to eh, přeskum nebo přes revize současných ustanovení. Bude to otázka číslo 7. A já bych chtěla okamžitě dát slovo komisi. To zase od paní Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že teď už je jasné, že kvalita ovzduší a příslušná směrnice jsou velice důležitým eh, politickým nástrojem, pokud chceme zajistit, že budoucnosti koncentrace budou nižší, než dokonce jsou eh, doporučené hodnoty VHO a pokud to zajistíme všude. V roce 2013 komise uskutečnila přeskum politiky v oblasti ovzduší. A tento přeskum vlastně naznačil, že není v současné době vhodné eh, přepracovávat nebo revidovat eh, eh, směrnici o, o, život, o vnějším ovzduší. Limitní hodnoty už jsou vlastně v souladu VHO u některých, například NO2, a že pokud jde o doporučení a limitní hodnoty, tak jenom u PM10 a PM2,5 se tyto limity rozcházejí. U PM10 Prosím, eh, si všimněte si, že 16 eh, států pořád ještě to převyšují, ale vlastně tady eh, je to menší porušování, i když my máme méně přísné limitní hodnoty. Čili než dosáhneme limitní hodnot doporučených VHO, tak musíme nejprve mít jistotu, že dodržujeme naše vlastní mezní hodnoty. Pokud je o PM 2,5, já bych chtěla připomenout, že tato limitní hodnota hodnota platí v Evropské unii teprve od ledna tohoto roku. Budeme potřebovat údaje, abychom si udělali lepší obrázek o tom, jak moc se to dodržuje. Eh, komise, čist, eh, program Komise čisté ovzduší, s ním jsme přišli v roce 2013, se zaměřuje na to, abychom dosáhli dodržování stávajících eh, standardů v oblasti kvality ovzduší do roku 2020 nejpozději a abychom potom přijali komisi, pardon, Eh, směrnici o národních emisních stropech a dostali to dolů do roku 2013. Takovéto snižování emisí bude samozřejmě znamenat, že se také budou muset snižovat koncentrace na pozadí ve vš- po celé Evropě. Pokud jde o směrnici o kvalitě ovzduší, pak ji budeme tady e, dále revidovat a také příslušné limitní hodnoty, protože máme dnes samozřejmě velké vědecké poznatky o po, ne, jaké to má dopady na zdraví PM 2,5 e, e, a oxid dusičitý. Proto to začínáme také znovu hodnotit. A my budeme tyto revize potom používat, až budou k dispozici, což bude za pár let. A jak už jsem říkala předtím, prozatím musíme zaprvé zajistit, aby všechny české státy současné standardy dodržovaly a teprve pak budeme moci poskytnout další kroky, pro, abychom byli v souladu s doporučeními VHO, což je přirozeně naším dlouhodobým cílem, to bych ráda zdůraznila, a je to také v souladu s naším našimi vlastními eh, cíly v rámci, eh, v rámci našeho programu. Děkuji, nevím. Eh, my si tady možná trošku dělíme úkoly. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za zodpovězení dotazu za komisi. Já musím uznat, že já chápu, jaká v obtížném postavení tady je komise protože z vědeckých eh, důkazů je jasné, že potřebujeme přísnější standardy a na jedné straně, na druhé straně zase jsme konfrontováni skutečností v terénu. Jsou jednoduše členské státy, které nedodržují ani stávající pravidla. Tím eh, méně můžeme očekávat, že by dodržovali přísněná v budoucnosti. Ale je poněkud podivné, že my jaksi odměňujeme členské státy za to, že nedodržují ani současné standardy protože tím vlastně omezujeme naši vlastní schopnost nastavit větší, vyšší standardy, které by byly na úrovni doporučení VHO. Proto se chci zeptat komise. Legislativa je jedna věc a dovedu si představit, že z politického hlediska není úplně proveditelné navrhovat teď zrovna přísnější standardy pro kvalitu ovzduší. Ale eh, když komunikujete s členskými státy, tak si dovedu představit, že komise se neustále odkazuje reaguje na doporučení VHO, aby členské státy věděly, že by měly dodržovat nejenom současná pravidla EU, ale že v ideálním světě by se měly snažit dodržovat dokonce ještě ta e, přísnější doporučení. Ptám se tedy, zda toto neustále komise sděluje skutečně členským státům. Please. Thank you. Ano, děkuji. Ano, no. je to tak, když jsem předtím říkala, že e, komunikujeme se členskými státy na e, takové dodatečné další základně a nejenom v rámci řízení pro porušení smluv. E, My úzce s nimi komunikujeme, mluvíme, komunikujeme s regiony, s regionálními úřady, městy, tak je zjevné, že tady opravdu zdůrazňujeme, že do budoucna budeme chtít jít ještě eh, za tato doporučení eh, VHO a eh, je jasným cílem, které tady máme, to jsou cíle, které jsme si stanovili a v rámci našeho programu čistého vzduchu, přeskum směrnice NEC a vůbec všechna tato snížení, která jsme navrhli v případě různých znečišťovatelů a to by znamenalo eh, snížení negativních eh, dopadů na eh, zdraví o 50%, ale zároveň by nás to daleko více přiblížilo těmto doporučením či hlavním směrům WHO, Ale až zjistíme, že toto skutečně se dalo do pohybu a až uvidíme revizi těch této práce VHO, Eh, v celé řadě zečišťujících látek, tak potom budeme moci říct ano, eh, podíváme se na všechny tyto důkazy a potom budeme moci učinit naše eh, rozhodnutí, bude-li tady potřeba a pokud bude potřeba, tak uděláme takový přeskum limitů či cílů pro čistý vzduch, které máme. Když se tak podíváme na zprávu o stavu ovzduší EU, nedávno byla vydána a tam také můžete vidět, že Jsou tady čísla a používá se jazyka, který jasně ukazuje, že eh, hodnoty stanovené VHO eh, jsou eh, tím, čeho chceme dosáhnout. Děkuji. Děkuji. A teď požádám komisi, je-li možné odpovědět na poslední dvě otázky Mm, paní, která předložila, tady není, je na jiném eh, zasedání eh, v parlamentu. Máme tady otázku číslo tři, tedy ehm, eh, řízení pro porušení závazku jde o limity NO2 a pak otázka 8. Ehm, jsou tady limity NO2 a snížení emisí, které pochází z vozidel s dýzlovými motory. Můžeme si vyslechnout odpověď komise? Ano, děkuji. Co se týče těchto té otázky tři, Poté, co jsme prošetřili veškeré členské státy, které eh, podali zprávu o překračování limitů nebo hodnot NO2, tak jsme přišli s řízením pro porušení závazku. To bylo zacíleno na ty nejzáležnější případy, tedy expozice těmto znečišťujícím látkám. Byla tady dvě kritéria, jedna objem tohoto e, překročení a potom počet obyvatel, kteří tomu byli vystaveni. A toto všechno je teď předmětem vyhodnocování. E, v následujícím období Eh, tady máme druhou vlnu eh, řízení, která eh, budou zahájena proti ostatním členským státům, dali nezbytné. A podíváme se na současné řízení pro porušení závazku, tady to může být ještě posíleno, zintenzivněno v závislosti na závažnosti situace a věž uvidíme, že národní mm, mm, opatření tady mm, neexistují. Takže toto byla otázka číslo 3 a k otázce číslo 7. Tak, pardon, 8. Jedná se o limity NO2 a snížení emisí z vozidel s dýzlovými motory. Tady opět eh, jsme se toho dotkli už předtím a říkala jsem, že eh, komise už eh, velmi rozhodně jednala, eh, chce znovu obnovit eh, důvěryhodnost celého právního systému, také posílit důvěru spotřebitelů v automobilový průmysl, ale také chce zabránit dalším škodám na zdraví občanů a našem životním prostředí. A abychom zajistili to, že testování ADI bude i nadále robustním a že tady budou tomu uspůsobena technologická zařízení, tak chceme zajistit, že od roku 2020 dál tady bude vycházet roční přeskum celé technologie, která je používána v rámci RDE. A protože tato technologie se zlepšuje, tak se budou také snižovat limity. A dále máme tady Eh, emise jsou jednou stránkou mince, ale musíme také eh, zintenzivnit schvalování jednotlivých typů, eh, kontrolu trhu a také posílit nezávislost při testování těchto vozidel. A komise už pracuje na jednotlivých návrzích, aby přeskoumala legislativu spojenou se schvalováním typů, tak abychom měli robustnější rámec a abychom také mohli poskytnout nezbytné nástroje pro to, aby úřady, které vymáhají, mohly se věnovat případům, kde se nedodržují standardy. Měli bychom se soustředit na vyjasnění a na e, posílení možnosti odvolání nebo jiných pojistek. Musíme si předávat informace a jde také o spolupráci mezi úřady, které vymáhají také členské státy. E, bude se od nich žádáno, aby e, prováděli kontrolu nad trhem a kontrolu vozidel v okamžiku, kdy tato vozidla vstoupí na trh a v neposlední řadě eh, by tady měla být větší pravomoce pro komisi, aby mohla intervenovat, aby mohla rozhodnout o jednotlivých krocích eh, případných, které učinily členské státy. A tato opatření, eh, s kterými počítáme, budou začleněna do návrhu ehm, ehm, takového toho systému schvalovacího a mělo být brzy schváleno. Mezitím Eh, budeme mm, mm, pozorně naslouchat mm, názorům, eh, které budou vyjádřeny. Eh, je tady určitý potenciál, potenciál, který potřebujeme proto, abychom mohli zřídit účinný monitorovací systém, který bude pro nezávislá certifikační úřady. A také chceme vysvětlit možné alternativy, které tady budeme mít. Jsou to náklady a které spojené s těmito obcemi a budeme nadále informovat o diskuzích. Děkuji. Děkuji. A jsou tady nějaké dotazy od kolegů? Dá se, že tomu tak není. Dobře, takže poděkujeme komisi. Myslím, že můžeme ukončit zasedání výboru Envy. A další zasedání se bude konat 3. prosince, to je společné zasedání s výborem Agri a e, DV a 14. prosince, to je mimořádné e, e, zasedání. Děkuji.